jako volba místopředsedů. Co se týče volby místopředsedu Evropského parlamentu, tak eh, navrhuji stanovit termín skládání kandidatur na 13.00. Tyto kandidatury musí být eh, předloženy v kanceláři R00 101 zástupci eh, generálního tajemníka, což je eh, v budově Louis Weiss. Doufám, že všem je všechno jasné a tím bych odročil stávající schůzi, která se znova sejde v 15.00. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Congratulations. Okay. It's fine. Okay.